autorovi, panu Kostovi, na pět minut. Děkuji vám, paní předsedající. Prosím pěkně o klid. Paní předsedající, paní komisařko, Komise, je jste členkou, několikrát oznámila uveřejnění akčního plánu městské mobility který měl být předložen radě a parlamentu už loni na podzim. Komise eh, v březnu ukončila konzultaci o městské mobilitě, která byla zahájena v roce 2007. A to bylo také zopakováno v plánu, v akčním plánu pro eh, přepravu zboží. Bylo to opakováno ve eh, sdělení o eh, vnějších nákladech pro dopravu na rok 2008. Takže uplynula spousta času, několikrát se o tom hovořilo, ale tento text jsme pořád ještě před sebou neviděli. A my se obáváme, že se schyluje ke konci mandát. A že tedy náš parlamentní výbor vykonal velkou, velké množství práce, které bude zmarněno, protože nestačíme dokončit toto téma. Chtěl bych, abyste mě ujistila, paní komisařko, že tento akční plán je připraven a že bude uveřejněn tak, aby tento parlament za tohoto mandátu mohl realizovat svá doporučení, které jsou ve zprávě RAK, zaměřena novou kulturu eh, městské dopravy, která byla odhlasována eh, na jaře 2008. Městská mobilita je, paní komisařko, opravdovým fenoménem, který se objevuje jen místně. Nicméně je Eh, vždy eh, spíše v místní kompetenci, nikoli regionální a nebo evropské. To ještě neznamená, že eh, na národní nebo evropské úrovni bychom k němu měli mlčet. Pokud nebude Evropská unie definovat tento argument, kdo to bude dělat, kdo bude interpretovat meze subsidiarity v této oblasti. Komise pokud se bude vyhýbat tomuto, eh, tomuto jevu, nebude také napomáhat eh, situaci s dopravou ve městech, eh, nebude řešit ani problém s emisemi CO2 a dalšímu znečištění. A víme, že 40 emisí CO2 je způsobeno městskou dopravou, 70 dalších druhů znečištění je také způsobeno silniční dopravou. Víme, že většina smrtelných nehod se odehrává také ve městech a navíc to postihuje spotřebitele, protože řada spotřebitelů je finančně slabá a potřebuje hromadnou dopravu. Takže každý členský stát, každé město potřebuje takovýto program. Jak vám hovořím, paní komisařko? A proto každé město eh, potřebuje vyřešit eh, svou situaci s mobilitou, potřebuje určité normy a standardy. Nemělo by k tomu také přispět e, e, zde Evropská unie k definování standardů, e, k minimálním cílům, k šíření dobrých praxí a neměli bychom koordinovat inovativní postupy, neměli bychom pomáhat k šíření porovnatelných statistik, které jsou důvěryhodné. Neměl by právě tento prostor Eh, být polem působnosti pro Evropskou unii. Paní komisařko, je možné, že teď nám předložíte celou řadu dobrých důvodů k tomu, proč máte spoždění? Nebo alespoň proč jste nám nepředložili do posud tento akční plán? Ale nejdříve si prosím položte tuto otázku. Zda se jedná opravdu o důvody, anebo o banální výmluvy. Paní eh, komisařko, v poslední době se šíří myšlenka, že komise je tak obezřetná, že neřeší eh, problém eh, evropských obyvatel, aby nenarušovala pole působnosti států. To by opravdu nebylo dobré, kdybychom takto pokračovali. Je třeba jednat, jednat, jednat. A my Eh, bychom měli vidět, že právě z těchto důvodů, tedy nedostatku jednání, by občané eh, mohli chtít eh, revidovat to, jak existuje, jak fungují naše velké instituce. Děkuji. Jménem komise paní Vasiliu, prosím. Děkuji, paní předsedající. Nejprve bych chtěla vyjádřit skutečně velikou lítost místo předsedy eh, Tajaniho, který nemohl být přítomen, je v Japonsku na velmi důležité služební cestě. Já si to s dovolením pokusím ještě jednou sformulovat. Eh, v té oblasti městské mobility se komise domnívá, že přesto, že možnosti e, městské mobility a jejího rozvíjení jsou především na regionálních a národních orgánech, tak v některých specifických oblastech je tady určitá přidaná hodnota vyplývající z aktivity na evropské úrovni. Je třeba si uvědomit, že všechny, eh, všechna města, všechny aglomerace jsou eh, skutečně jedinečné, ale jejich výzvy jsou obdobné. Eh, roz, dopravní Eh, situace se čím dál tím komplikují, občané eh, mají eh, omezené možnosti městské hromadné dopravy, dochází k zácpám a k dalším negativním jevům. A měla bych ještě ilustrovat městskou mobilitu na základě určitých údajů. Nějakých 60% obyvatel žije v městských aglomeracích, 85% hrubého národního důchodu Evropské unie je v nich vytvářeno. Nicméně Nicméně eh, města, která eh, generují také, eh, generují také 40 CO2 a Eh, vlastně eh, jsou tady další záporné eh, údaje. A přehlcení dopravou jsou ty hlavní problémy a to je také důvodem, proč vlastně jedno procento HDP Unie se ztrácí každou minutu. Takže udržitelnost je klíčovým parametrem, pokud chceme také reagovat na změnu klimatu, na ekonomický růst a další aspekty. A právě proto komise zahájila od roku 2000 5 celou řadu kroků, aby podporovala výměnu dobrých postupů. A e, Civitas, program Civitas, který začal v roce 2000, slavil velký úspěch. Od roku 2007 byla po, e, vydána zelená kniha s novými aspekty e, městské mobility, kde se objevily nové oblasti, kde by mohly evropské Eh, aktivity hrát eh, zase důležitou roli pro zlepšení dopravy a mobility. Co ovšem může být učiněno konkrétně na eh, Evropské unii, na evropské úrovni? Samozřejmě můžeme přispět k výměně těch nejlepších možných postupů a inovativních přístupů, což by zase mohlo umožnit realizovat věci i na základě nižších nákladů. E, jsou to také otázky lepších, čistších a efektivnějších vozů a také harmonizované normy pro e, novou výrobu. Evropská unie Eh, také může a eh, dělá to vést orgány směrem k efektivním rozhodnutím a k lepšímu fungování vnitřního trhu a v tomto směru eh, komise bude také takto postupovat i nadále, protože i jako další zúčastnění si domnívá komise, že hodně může být získáno právě podporováním u aktivit na místní, regionální a národní úrovni. A teď odpovím na vaši otázku o ohledně e, dokumentu o městské mobilitě, proč došlo ke spoždění. Bohužel nedošlo k dobrým e, a vhodným podmínkám pro přijetí takového dokumentu před koncem roku 2008. Ovšem můj kolega, místo předseda Tajany, by vás chtěl e, ujistit, že zůstává nadále velice odán myšlence přijetí tohoto akčního plánu a rozvíjení evropské politiky v oblasti městské mobility při plném respektování eh, eh, principu přiměřenosti a E, svrchovanosti. Tady nejde o to přijmout jedno řešení, které by bylo aplikováno na všechny bez zbytku a bez rozdílu. Tady jde o to vytvořit celý e, široký soubor různých nástrojů, tak, aby města mohla integrovaným způsobem řešit otázky spojené s městskou mobilitou. A pak to bude na těch místních orgánech, aby se rozhodli, co je pro ně vhodnější na základě jejich vlastních potřeb a cílů a abychom se ještě pokusili zodpovědět eh, obavy, které v tomto směru ještě možná existují, eh, tak má místo předseda Tajani eh, v úmyslu dokázat na základě konkrétních akcí, že je komise těmito aspektům skutečně oddána na základě zelené knihy a vstupů od jednotlivých zúčastněných stran bude zahájen soubor kroků v průběhu letošního roku a my už jsme vlastně zahájili i určité e, nabídkové řízení, které bude ukončeno e, do konce března letošního roku a bude tady umožněno 50% e, financování vybraných projektů. Jedná se tedy o také e, v přijetí návrhu ohledně čistších a efektivnějších vozů zhruba v březnu rovněž a na webových stránkách potom e, budou e, ta, tato opatření převedena do eh, možnosti eh, ucházet se o zakázky. Eh, podobně v Dubnu budou učiněny další kroky a s zúčastněnými stranami se budeme zabývat i otázkou případné budoucnosti programu Civitas a jak vlastně využít toho obrovské sumy zkušeností, která v, při implementaci tohoto programu byla nazbírána rovněž zahájíme studii o aspektech spojených s takzvanými zelenými zónami eh, a eh, tady půjde o to, aby systémy veřejné dopravy byly eh, také mezi sebou, aby tam byla zajištěna větší interoperabilita. A neposlední míře se nám e, bude také jednat o interna, e, internalizaci vnějších nákladů. Já jsem si jistá, že všechny tyto kroky budou nepochybně dobrým základem toho mnohostraného přístupu k otázce městské mobility. Děkuji za pozornost. A teď e, vyslechneme řečníky za jednotlivé frakce. Pan Rák za EPPED na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Paní předsedkyně, komise s veškerou úctou vůči komisi i vůči vám osobně jste víceméně neodpověděla na otázku pana Kosty. Vy jste tady pronesla zajímavou řeč, vy jste zopakovala to, co jsme si všichni mohli přečíst v zelené knize o městské mobilitě. Že potřebujeme společná evropská řešení problému, který se týká a kterým trpí eh, většina, ne všechna evropská města, i když ne, ve stejn, ne stejnou měrou. A tehdy před několika měsíci jsme vítali toto stanovisko komise. Jasně jsme řekli, jak se těšíme na slíbený dokument od komise. Stále čekáme. A mám tu poznamenáno, že žádný ucelený akční plán nebude. A já, já se táži, proč? Vzhledem pokračujícím debatám, jak na tomto fóru, tak jinde v Evropě, se jedná o významné téma. Je to snad proto, že nějaký stát se ohradil subsidiaritou a řekl, že tento text by mohl narušovat jeho práva? Postrašilo to snad komisi? Evropský parlament a vy sami jste řekli, že nechcete tedy narušovat subsidiaritu, teď jste to znovu zopakovala. A sama jste říkala, že jeden plán nemůže, je, je, jedno, jedno řešení nemůže být vhodné pro všechny, ale nic, o nic takového tu přece nemá jít. Já si nemyslím, že členové komise mohou být znovu zvoleni na základě naprostého selhání a neschopnosti jednat. Jedině eh, tehdy mohou být znovu zvoleni, když eh, budou úspěšní. Pan Savary, dvě minuty. Paní předsedkyně, děkuji. Paní komisařko, eh, vy jste na, potvrdila, že parlament v tomto směru postupuje dobře. Eh, městská doprava, eh, hromadná doprava ve městech eh, má přece své cíle, pak jsou tady cíle v otázkách klimatických změn a my se tyto věci snažíme sledovat. Pan Barod nám před vámi slíbil, že ta iniciativa bude realizována, že ten akční plán spatří světlo světa. Vy nám ho teď nemůžete takto odmítnout předložit, aniž by parlament v tom směru zůstal pasivní. A také eh, chci říct, eh, že eh, kolegové se v tomto směru hodně aktivně začali prosazovat. Myslím si, že parlament prostě je připraven tento akční plán předložit a to ještě před volbami. Je to iniciativa, která bude představovat i určitou politickou hodnotu, protože se tady Eh, vlastně eh, také do věci eh, vloží nový komisař, který bude předmětem slyšení výboru. Myslím si, že je třeba opravdu litovat toho, že Evropská komise teď vlastně okamžitě sklapne před jakoukoliv negativní zmínkou ze strany jakéhokoliv členského státu. Evropská komise se rozhodla, že už nebude hrát tu komunitární kartu a že se bude prostě chovat jako mezivládní instituce. Příští komisař pro dopravu se skutečně bude muset k tomu našemu návrhu akčního plánu postavit. Za ALDE pan Bopví na dvě minuty třicet. Ano, paní předsedající, paní komisařko, já tedy s veškerou úctou, paní komisařko, musím říct a s úctou vůči vaší funkci a vůči vám osobně, musím říct dvě věci po vašem vystoupení. Eh, vy jste tady prostě se snažila slučit neslučitelné. Na jedné straně jste nám připomněla eh, ty jednotlivé kapitoly, které by měly být předmětem toho akčního plánu a já si myslím, že my eh, všichni se můžeme jenom radovat, že v tom seznamu vlastně nalezáme ty podstatné z našich návrhů. Takže vy nám tím dáváte důkaz, že uvnitř komise máte věci, které vám umožňují vlastně ten akční plán eh, publikovat. A myslím si, že proč tomu tak není, e, je e, možno hledat e, vysvětlení v tom, že, co jste řekla, a v tom, že podmínky nejsou příznivé. No tak je to snad na úrovni DG doprava, nedostatek technických informací, ty, to, co tady předložil pan Baro v zelené knize, tak nás nutí si myslet, že snad toto není ten případ případ. Druhá eh, možnost, druhá hypotéza. Podmínky nejsou příznivé, dejme tomu proto, že některé členské státy se staví proti, no ale paní komisařko, pokud vím, tak Evropská komise je nezávislá na eh, členských státech. Já si nedovedu představit, že byste snad eh, povolila po vyvíjení určitého tlaku ze strany některých členských států. Třetí hypotéza, proč nejsou příznivé podmínky, možná, že uvnitř komise jsou určité protichudné názory, které vám neumožňují předložit ten akční plán. E, tomu se mi nechce věřit. Vy byste snad toto opravdu převedla na příští rok, když si e, představuji e, také ty výborné vztahy, které e, máme uvnitř našeho výboru, tak si nemyslím, že ani v našem výboru by tyto věci neměly být problémem. Jsme pár měsíců před volbami. Ten akční plán je fantastickým příkladem, fantastickou možností dokázat všem evropským občanům, že nám opravdu leží a že Unii leží na srdci její jejich zdraví. Nám je toto protahování opravdu velice líto a doufejme, že to budete řešit. Děkuji a teď za zelené pan Kramer na minutu 30. Paní předsedající, dámy a pánové, stále protahování odpovědi, paní komisařko, není přijatelné. Času je málo a doprava, její zahušťování v městech je eh, velice nebezpečné, způsobuje hodně procent eh, emisí a pouze pokud vím politiku městské mobility budeme schopni dosáhnout onoho cíle 20, 20, 20. Je zjevné, že doprava automobilem na vzdálenost kratší než 6 kilometrů může být nejlépe řízena právě s pomocí hromadné dopravy, tramvají nebo autobusem. A proto Evropská unie by měla pomáhat městem, protože máme tu zelenou knihu, máme tu spoustu dokumentů o tomto tématu. A proto je třeba, abychom přidali také nějakou evropskou nadhodnotu. Měli bychom hodně dbát na životní prostředí. Jen 20 prostředků jde na železnici a na eh, dopravu, která šetří životní prostředí. My bychom chtěli, aby to bylo 40%. A chceme investice pouze tehdy, pokud města budou schopna předložit plán udržitelnosti městské dopravy a dopravy ve městech jako takové. Chtěli bychom snížení limitu rychlosti na 30 eh, kilometrů eh, v obytných zónách, chtěli bychom snižování rychlosti na velkých osách. Je tu 40 tisíc mrtvých na evropských silnicích. No, a teď další řečníci, kteří jsou zapsáni. Nejprve pan Vlasák na dvě minuty. Vážený předsedající, dámy a pánové, je samozřejmě velkou škodou že došlo ke zpoždění zveřejnění tohoto dokumentu včetně akčního plánu. uvědomme si že seventy obyvatel v současné době v evropě bydlí ve městech a naším zájmem musí být zajistit co nejdříve dostupnější ale hlavně spolehlivější bezpečnější městskou dopravu a to s daleko ohleduplnější k životnímu prostředí. očekávám proto že zveřejněný dokument bude zahrnovat nejenom nové trendy ale hlavně i vyhodnocení nových postupů a opatření včetně podpory zdravých způsobů dopravy jako je cyklistika a pěší doprava. obce by si potom měly z tohoto zásobníku vybrat to co je pro danou obec eh, nejdostupnější a nejvýhodnější. to si myslím že je základní způsob. k tomu bychom měli zajistit podporu a to samozřejmě ze strukturálních fondů tak aby i tyto prostředky mohly sloužit k tomuto účelu. děkuji za pozornost. Paní Giuntini na dvě minuty. Eh, paní předsedající, paní komisařko, hodně souhlasím s úvahami předřečníků. Životní prostředí ve městě dnes představuje eh, základní eh, prostředí pro většinu eh, lidí, kteří žijí v Evropské unii. V zelené knize se hovoří o nové mobilitě a to od roku 2007 a to ukazuje, že 70 obyvatel Evropské unie bydlí v obcích a ve městech a také právě v městech a obcích se generuje většina HDP posledních měsících se tyto údaje nezměnily. Je ale třeba uvažovat o tom, že doprava je stále v horší eh, situaci, protože provoz neustále sílí. Nesmíme zapomínat na úsilí tohoto parlamentu, který usiloval o eh, schválení balíčku o životním prostředí. Je tu celá řada eh, různých fondů, které mohou být využívány, abychom podpořili lepší dopravu v městech. Eh, byly zde 8 miliard eur, které jsou od roku 2007 do roku 2013 určeny právě do této oblasti. A je proto velice důležité, aby Evropská unie začala jednat, aby měla globální akční plán a samozřejmě přitom musí respektovat kompetence členských států a místních orgánů je přece jasné, že takovýto program by pomáhal všem. Proto nechápeme, proč takovýto program stále ještě nebyl publikován. A právě proto předkládáme eh, tyto otázky a předložili například výbor pro dopravu a cestovní ruch eh, s podporou výboru pro regionální rozvoj. Chýlí se ke konci náš mandát a proto doufám, že komise si to ještě rozmyslí a že přece jen uveřejní akční plán pro městskou mobilitu, protože to bude mít pozitivní dopad pro všechny občany. Děkuji. Albrecht, Pan Olbricht na dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisař. Paní předsedkyně, komisařko, dámy a pánové, je evidentní, že téma související s městskou, hromad, městskou dopravou eh, je významné pro hospodářský rozvoj i z hlediska ochrany životního prostředí. To je nadevší pochybnost a vůbec bychom to vůbec to nelze nijak spochybnit. V průběhu práce Evropského parlamentu a v průběhu práce na Zelené knize se vynořily další problémy, které tu již byly zmíněny týkající se zejména rozdělení kompetencí mezi místními, národními a evropskými orgány. A objevily se pochybnosti o tom, zda Evropská unie by měla zabývat místními otázkami, či zda by to mělo být ponecháno na národních a místních orgánech. A v průběhu těchto diskuzí se objevila ještě další otázka, a to zda ta zelená kniha vede k nějakým aktivitám, které pomáhají občanům, anebo které je e, vedou k určitému jednání. My si myslíme, že by měla existovat pomoc pro města, ale otazníkem je, jaký vlastně byl cíl komise, když prezentovala e, tu zelenou knihu, jaký byl její dlouhodobý plán chtěla provést nějaké dynamické kroky, anebo jenom udělat takový eh, předběžný průzkum? Po první reakci, která byla dosti skeptická, se ten proces zpomalil. Nyní se zdá, že komise se pořád ještě rozmýšlí, jak dál, ale je potřeba přijmout rozhodnutí. Pan Alkadraví, dvě minuty. Eh, Děkuji vám, paní předsedající, paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové. Připojuji se k předřečníkům. Jsem velice zklamán odpovědí paní komisařky. Vy říkáte, že komise předloží další návrhy o městské mobilitě. To bych řekl, že je samozřejmé. Ale na to jsme se vás neptali. My jsme chtěli důsledný postup, akční plán, ve kterém bude detailně vysvětleno, jaká opatření, jaké návrhy chce přinést komise v následujících letech, s cílem, abychom my jako parlament mohli vést rozpravu nejen mezi sebou, ale také s veřejností a se všemi partnery, které toto téma zajímá. V důsledku toho vás chci požádat, abyste předložili plán či návrh ještě než skončí mandát Evropského parlamentu. Řada kolegů už upozornila na to, že městská mobilita se dotýká všech lidí ehm, ve všech městech v Evropě. Musíme čelit problémům spojených s mobilitou. Na evropské úrovni bychom mohli sehrát velice pozitivní úlohu, když se budeme snažit eh, přinést řešení problému na základě studií. Můžeme využít nových investic, nových eh, technologických norem, můžeme šířit eh, osvědčené praxe, dobré nápady, můžeme stimulovat k novým plánu městské mobility, můžeme znovu nastartovat mechanismus financování. A proto, paní komisařko, vás žádám, abyste opětovně zvážila odpověď, kterou jste nám poskytla a abyste záhy přednesli akční plán. Takže catch the eye, paní Tykau, jedna minuta. Merci, Děkuji, paní předsedající, paní komisařko chci říct, že co se týče městské mobility, tak je tento akční plán velice důležitý pro eh, obyvatele eh, ve městech. Eh, občané očekávají určitou odpověď. A chceme přece snížit znečišťování v městských eh, oblastech a snížit eh, to, ty zácpy. Eh, v loňském roce jsme také v tomto směru přijali zprávu ohledně ekologických eh, vozidel a Praha je v tomto směru pro nás příkladem, protože zavedla dopravu ekologickými autobusy. Eh, měli bychom eh, opravdu tyto věci více brát vážně. Paní komisařka má slovo. Paní předsedkyně, ctění poslanci a poslankyně, já si cením um, vašich příspěvků a poznámek a předám je místo předsedovi Tažánimu. Já vím, že on je dál odhodlan pokračovat tímto směrem. Akční plán se je na pořadu práce Komise pro rok 2009 a on chce skutečně akční plán předložit. A já nepochybuji, že to, co zde zaznělo, bude za to vážně v potaz Vím, že předběžné hodnocení bylo dokončeno a doufám, že ten akční plán je na legislativním programu a bude se s ním pokračovat. Rozprava je ukončena. Podle pořadu jednání je tady otázka k ústnímu zodpovězení eh, ohledně revize sdělení o vysílání státní podpora veřejnoprávnímu vysílání. Dám tedy slovo okamžitě panu Viserovi, autorovi, na pět minut.